Paní 1. a 2. E, března, tak zápis byl rozeslán. Jsou nějaké připomínky? Dobře, ne, takže zápis je tímto odsouhlasený.